Uh, so, ladies and gentlemen, it's uh, a, a great pleasure. Um... Dámy a pánové, je pro mě velkým potěšením opět vás přivítat na odpoledním zasedání. Prosím, posaďte se a chtěl bych říci, že je pro nás velkou uh, poctou, že mezi námi je paní komisařka Gegen Quinn, která má na starosti výzkum a inovace Seznámil jsem se s ní eh, během jejího jmenování a měl jsem možnost se s ní setkávat i poté, protože eh, velice často zavítala do Evropského parlamentu a také její práce v oblasti inovací a Evropské unie je zcela zásadní. Pro mě je to klíčová iniciativa strategie 2020. Je to jeden z klíčových eh, projektů. Dnes se bavíme sice o aktu o jednotném trhu, což je také pro nás zcela zásadní, tak musím být trochu opatrný, jak to budu vše hodnotit. Nicméně s velkým nadšením sleduji vaši práci a také se zabýváte o velice širokou problematiku, protože to není pouze otázka výzkumu, ale především jak využít vědeckých výsledků. A Otázka veřejných zakázek je nesmírně důležitá pro náš eh, výbor. Máme zde zpravodajce, který se zabývá touto otázkou, také to otázka vzájemného uznávání profesionálních eh, kvalifikací, dále otázka mobility, která je také součástí inovační strategie. Čili je pro nás velkým potěšením, že můžeme přivítat paní komisařku v našem výboru. Vím, že budete navštěvovat i jiné výbory ale chci zdůraznit, že velice pozorně sledujeme vaši práci a máte naši veškerou podporu. A také se těšíme na vaši reakci na akt pro jednotný trh. Vím, že musíte navštívit další výbory, ale ještě než odejdete, tak stále jistě si uděláte čas na několik dotazů. Chtěla bych poděkovat za tuto příležitost, že máme možnost hovořit o politice veřejných zakázek v oblasti inovační strategie a především máme možnost hovořit o inovační Evropě. Chtěla bych hovořit o rámcových podmínkách a především o politice veřejných zakázek, což je jedna z vlajkových lodí našich projektů, které byly přijaty v loňském roce. Dnes jsme vytvořili takzvanou tabulku scoreboard, to znamená, že Evropě se nedaří dohnat Ameriku a další státy. Je jasné, že Čína nás také dohání a to je alarmující pro nás, pro všechny, protože začínáme mít velký inovační deficit. Naši konkurenti jsou lepší. A není to náhoda, protože mají strategický plán vůči inovacím. Eh, je to rozhodující politika pro jejich vytváření rozpočtu USA jsou zcela jasně vedoucím státem, protože vytváří inovační podpůrné systémy, kde berou v potaz například financování eh, výzkumu, eh, také se zabývají nejen otázkou dodávek, ale i poptávky a také umožňují vstup na trh malým a středním podnikům. 50 miliard dolarů investuje USA do veřejných zakázek v této oblasti. Více než 2 miliardy dolarů je určeno přímo pro malé a střední podniky, pro jejich výzkumný program, který se zaměřuje na jejich činnost. Některé členské státy Evropské unie mají komplexní přístup eh, k výzkumu a vědě a inovační postup. Nicméně máme velice fragmentovaný eh, trh, eh, který je omezen národními hranicemi a také máme špatný přístup k hodnocením rizika. To jsou klíčové prvky, které nám brání. Máme 17 HDP Evropské unie a to je přibližně 2 biliony eh, euro ročně. Je to velice důležitý trh pro inovace, především pro oblasti, jako je doprava, energetika, zdravotnictví a tak dále. To znamená, že Evropa má ohromnou příležitost využít Eh, veřejné zakázky strategickým způsobem, tak posílit inovace, tak posílit také veřejnou poptávku, především v oblastech, kde společnost potřebuje naplnit tyto potřeby. Navíc eh, veřejné zakázky, co se týče inovačních produktů a služeb, je zcela zásadní pro zlepšení kvality a účinnosti veřejných služeb eh, v období rozpočtových škrtů. Nicméně pouze málo rozpočtu se na to zaměřuje a i když máme směrnice o veřejných zakázkách. A je to dáno několika faktory. Jednak jsou to stimuly, které eh, dávají přednost nízkorizikovým řešením, také nedáváme dostatek do inovativních služeb a výrobků a také se snažíme naplnit jiné cíle v oblasti inovací. Tato inovační unie nabízí konkrétní návrhy a zaměřuje se na veřejné zakázky, především komerčně dostupné služby a produkty a také předobchodní eh, služby, které musíme vytvářet. Co se týče regionu a státu, tak si musí vytvořit eh, rozpočty, aby mohli stimulovat inovace a to by mělo vytvořit eh, trhy pro veřejné zakázky, což by mělo být ve výši 10 miliard euro ročně. Musíme podpořit inovace veřejné zakázky také ve zprávě, která vznikla roku 2006 a Musíme mít široko rozsáhlou strategii z roku 2007. Tržní iniciativy z roku 2007 vytvořily tři oblasti v oblasti trvale udržitelného stavebnictví, co se týče nemocnic a škol, dále eh, produktivních textilí pro požárníky. Musíme vytvářet kontaktní sítě, vyměňovat si dobré praktiky a také dobře podporovat veřejné zakázky pro inovace. Nicméně jsme přesvědčeni, že můžeme udělat víc. Musíme poskytnout finanční stimuly pro inovační veřejné zakázky. To je částečně eh, tak v oblasti předobchodních eh, zakázek, kde informační společnost dělá velký krok k tomu, abychom naplňovali akt v oblasti eh, veřejných zakázek. To je již dispozici v rámci finančního rámce eh, pro eh, léta 2011 a musíme také naplňovat právě smlouvy v oblasti předobchodních dohod. Chceme zajistit, aby tyto pilotní opatření pomohla připravit budoucí nařízení komise, abychom mohli podpořit veřejné zakázky. Musíme provést studii proveditelnosti, která se zabývá systémem Evropy na podporu inovací v případě rozsáhlých předobchodních veřejných zakázek, které budou součástí budoucích evropských programů a diskusí. Eh, komisař Tajany vyčlenil 15 milionů na tyto pilotní projekty eh, v létě, což bude právě jednak na veřejné zakázky a předobchodní zakázky, což je nejlepší způsob, jak naplňovat budoucí evropský systém. Řada evropských zemí a regionů vytvořila programy na inovační veřejné zakázky a ostatní eh, buď adoptují stávající programy, což velice vítáme a podporujeme. Nyní chci hovořit o největším inovačním úkolu. Dnes eh, je velice důležitá chvíle. Vedoucí eh, hlavy států a prezidenti budou hovořit o těchto otázkách. O čem budou hovořit? Podobně jako naši konkurenti, Evropská unie by měla přijmout strategický přístup na podporu inovací, která bude vycházet z evropské Eh, vlajkového cíle a tyto cíle musí být mnohem rychlejší a lepší je, aby přinášely výsledky na trh. Děláme vše, co je v našich silách pomocí strategického využití veřejných zakázek, abychom naplnili to cíle. Za druhé, eh, máme velké rozpočtové škrty. V tu chvíli tedy musíme mít chytrou konsolidaci daňové politiky do maximální míry, abychom mohli investovat do výzkumy, vědy, vzdělávání, zdravotnictví. Musíme mít eh, velice eh, ambiciozní reformy, což je také důležité pro vytváření nových pracovních míst. Mobilizace inovací je eh, situace, která bude výhodná pro všechny. Napomůže aby finance v oblasti výzkumu přinášely rychlé výsledky, hlavně ve veřejném zájmu. Také budeme mít rychlou návratnost, což bude Eh, důležité pro naše klíčové zákazníky. Takováto řešení znamenají, že ve střednědobém výhledu eh, budeme šetřit v oblasti energie, v oblasti infrastruktury, veřejných služeb a budeme lépe naplňovat potřeby občanů a podniků. To znamená, veřejné zakázky mohou zajistit lepší hodnotu za Eh, peníze daňových poplatníků. Také potřebujeme mít lepší, chytřejší podmínky. Musíme vytvořit celkové prostředí, které bude lepší pro inovace a musíme Za třetí musíme mít eh, inteligentnější celkové podmínky. Musíme vytvořit prostředí, které bude eh, přínosné pro inovace a tímto způsobem zajistí lepší globální konkurenceschopnost, abychom mohli maximálně zúročit eh, soukromé investice. To znamená, že musíme vytvořit rámcové podmínky pro inovace v oblastech, jako je intelekt, duševní eh, vlastnictví, patenty, standardní podmínky, eh, řízení trhu, přístup k rizikovému kapitálu, především pro malé a střední podniky. Také se zaměříme na směrnici o veřejných zakázkách. Budeme využívat hodnocení DG Market, dané směrnice z roku 2004 a pokud bude zapotřebí, tak budeme modernizovat tato nařízení a posílíme národní spolupráci v oblasti nařízení pro veřejné zakázky. Vím, že výbor IMCO, podobně jako my, je přesvědčen o potřebě, že musíme zlepšit vytváření standardů. Součást inovační unie letos na jaře bude vydávat sdělení, což bude legislativní návrh, který se týká normalizace, kdy budeme Eh, zlepšovat a modernizovat standardy a normy, které budeme rychleji zavádět, abychom byli konkurenceschopní na čím dál tím rychlejším trhu. To bude víceletý program, který bude předvídat nové standardy, nové potřeby a integrovat standardy do veškerých eh, rámcových programů v oblasti vědy a výzkumu. Za čtvrté, musíme plně využít přidanou hodnotu Evropské unie v jednotlivých konkrétních krocích. Musíme řešit velké společenské změny, jako je boj proti klimatickým změnám, využití, eh, lepší využití fosilních zdrojů, surovin a také otázka demografických změn. Máme několik inovativních partnerství v oblastech, kde můžeme stanovit jasné cíle. Musíme mít klíčová výběrová kritéria, musíme vytvořit jasný potenciál pro evropský průmysl, musíme využít maximálně všech přežitostí a chceme, aby evropské společnosti byly těmi vedoucími na trhu. Partnerství zajistí spojení všech těchto aktérů a také opatření nám pomůže spojit poptávku i nabídku a naplnění veškerých regulativních eh, norem. Musíme prosazovat tato partnerství a musíme mobilizovat poptávku, například prostřednictvím eh, veřejných zakázek v oblasti inovací. Jsem, rád, že mám, jsem ráda, že máme podporu a že podpoříme také prohlášení z 11. listopadu. Zahájili jsme toto partnerství, které má trvá do roku 2020, kdy jej dále budeme prodlužovat. Chceme zapojit Evropany do plné implementace nejen pilotního projektu, ale do, i do budoucích partnerství. To jsou všechno důležité podmínky pro úspěch, pro vytváření inovační unie. Ale je tady ještě další pátá podmínka a to je základ, od kterého se budou odvíjet naše snahy. Vedoucí představitelé státu musí přezít odpovědnost za implementaci inovační unie a pravidelně monitorovat její pokrok. Pochopitelně to není pouze Evropská rada nebo rada ministrů, ale také Evropský parlament, který musí se hrát důležitou úlohu, především tento výbor, který má odpovědnost za veřejné zakázky a ostatní oblasti. Máte také vedoucí úlohu eh, při vytváření stanoviska Evropského parlamentu na inovační unii vím, že zpravodaj nebo zpravodajka odvede skvělou práci v této oblasti a pokud chceme skutečně dosáhnout anebo přesáhnout ten cíl 10 miliard euro ročně, musíme být aktivní. To znamená aktivní na národní, regionální, ale i místní úrovni. Vím, že otázka veřejných zakázek je velice důležitá pro pana Hábra, ale i ostatní členy vašeho výboru, takže vás naléhavě žádám, abyste využili svůj vliv u svých kolegů, členských států, aby se zhostili této výzvy, aby nám pomohli naplnit společné cíle a naplňovali otázku veřejných zakázek v oblasti inovací. Pokud eh, nám, nás všichni napříč politickým spektrem podpoří, tak dosáhneme našich výsledků. A Děkuji velice, paní komisařce, jsme velice rádi, že eh, myslím, že to mohu eh, říci. Veřejné zakázky, inovace, eh, konečně se podařilo, že se z toho stala taková priorita v politické oblasti, protože to sledujeme po mnoha, mnoho let, jak víte. Je tady řada kolegů, mm, pan mm, uh, Tady pan kolega je zpravodajem, paní Rujle je také zpravodajkou ehm, k asi tedy zprávy o veřejných zakázkách, takže jí také předám slovo. A pak tady je pan Šváb, paní Styler a paní Weiler. Dosud tito a pak eh, pan kolega Campos. Máme ale jenom 25 minut, eh, vážení kolegové, protože následuje hlasování a vy musíte jít na zasedání jiného výboru. Takže prosím, abyste se vyjadřovali stručně. Eh, vždycky vezmu po třech vás, mm, takže pan zpravodaj paní, pak druhá paní zpravodajka paní Ruile, pan Trantefilitis. Děkuji. Chtěl bych poděkovat za to, co jste řekla. My si myslíme, že největší slabiny Evropské unie eh, se odvíjejí od toho, že nemůžeme eh, mít přístup k nějakým novým trhům a prostě jsme také málo investovali do, investovali do našeho vědomostního kapitálu. Paní komisařka to řekla. Jiné státy jako Japonsko nebo USA investovali více než eh, Evropská unie. A Čína se chystá tento deficit také dohnat. Za druhé, situace vypadá tak, že rámcové podmínky nejsou uspokojivé. Co se týče financování, to je opravdu veliká nevýhoda, protože podniky mohou investovat, mohou provádět výzkum, ale je tomu tak v jiných eh, zemích eh, světa. A pak dochází k takovému rozkouskování, fragmentaci eh, našich snah, nebo se dělá dvojí práce. Takže si myslíme, že opatření by se měla soustředovat na soukromou oblast, ale také na sektor veřejný postupy financování musíme ulehčit, eh, tak aby malé a střední podniky mohly překonávat i tyto potíže, před kterými teď stojí, ehm, než se dostane toho správného financování a zároveň musíme najít nové možnosti, abychom překonali hm, krizi. Takže lepší přístup k financování, eh, s tím ehm, eh, tak, aby malé a střední podniky nebyly z ekonomického hlediska znevýhodňovány. Co se týče veřejného sektoru, Inovace se musí postarat o to, aby došlo k úlevám při správních postupech, veřejná správa eh, musí být eh, lépe utvořena, byrokracie se musí odbourat, veřejný sektor nesmí být tak těžkopádný, eh, inovativní produkty a služby se musí dostat na trh, veřejné zakázky, to je také jedna z možností, jak se dostat ku předu. Členské státy musí být motivovány mm, k tomu, aby celý postup veřejných zakázek byl ulehčen také z pohledu inovací. Takže inovativní řešení, to je nutné a to souvisí i s právě s tím, co bylo právě řečeno. Je nezbytné získávat nové trhy. Takže potřebujeme rozumný nástroj, abychom ty inovace nalezli a to by mělo být ve prospěch občanů. Děkuji. Děkuji paní kolegyni. Vy jste zpravodajka, takže eh, víte, co se všechno eh, tady chystá, ale ostatní kolegové, kdyby prosím byli stručnější, tak by to bylo určitě užitečné. Paní Rule, eh, já bych také paní komisařce chtěla poděkovat. Myslím si, že tato iniciativa je velice důležitá. Ovšem, když jsem se zabývala tématem public procurement, tak eh, jsem zaregistrovala, že mnoho regionálních a lokálních eh, celků, eh, že vědí strašně málo o právních nástrojích, třeba předobchodní zakázky. To pro mnohé z nich je něco neznámého. Vědí o tom málo, mají málo informací. A proto si myslím, že je velice důležité, abychom se tady mm, dopracovali k lepším informacím. A i to, co jste říkala, trh je velmi fragmentován. Otázka tedy eh, konkrétně zní, jestli existují nějaké iniciativy, eh, jak podpořit ty, kteří pracují v oblasti veřejných zakázek, tak aby více kooperovali, aby se dali dohromady, protože pak se zvětší i potenciál. A um, takovou osvětovou kampaň bychom mohli dělat. Říct tím, že existuje právní možnost takovéto um, svazy nebo takováto sloučení um, realizovat, ale víme, že k tomu existuje příliš málo informací. Druhá otázka. Zelené veřejné zakázky. Tady spolu s IKLE, s nevládními organizacemi existovala spolupráce na tomto sektor, v tomto sektoru. Konaly se různé informační semináře a tak se mělo na pomoci tomu, aby obce směřovaly k zelenému, zeleným veřejným zakázkám, green procurement. Něco podobného bych si dovedla představit i na poli inovací, že bychom tady s nevládními organizacemi se společně snažili získávat více informací. A pak um, eh, princip Front One, eh, tedy eh, členské státy konkurovaly, kdo z nich bude lepší v této oblasti. A tím se dává taky podnět k tomu, aby toho dělali ještě více. Tak to jsou obě metody. Jednak nevládní organizace oslovit a pak si zvážit, jak bychom členské státy mohli více motivovat ve formě takového principu průkopnického front stran. To jsou dvě dva mé podněty. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. I já bych eh, rád vyjádřil potěšení z toho, že jste nás navštívila na výboru a že jste nás oslovila s tak důležitým tématem. Myslím si, že bychom eh, si nejprve měli podívat i na eh, zprávu pana kolegy, musíme se o tom více popovídat. Jak vypadají inovace v oblasti zadávání veřejných zakázek? Jak to vůbec definovat? Protože jasné je, že hm, máme nové výhodné, musíme hledat nová výhodná a levná řešení pro naše občany. Ale hm, přitom by to nemělo být překážkou při zadávání eh, zakázek eh, na evropském jednotném trhu. A tady se eh, připojí k tomu, co říkala paní Rüle. Myslím si, že by se některé celky měly spojovat tak, abychom získali větší potenciál na trhu, abychom z něho mohli těžit, protože jenom určitá, určitou velikost nabídky bychom tady měli mít a myslím si, že by, mě, že by bylo nezbytné, abychom začali slučovat některé podniky nebo organizace a abychom toto vůbec možnost připustili. Ostatně si myslím, že nutně musíme pracovat na tom, aby se více peněz dostalo do inovací a e, výzkumu. Myslím si, že na rozdíl od toho, co jste říkala ve svém úvodu, Čína ehm, a zvláště USA, v žádném případě z nich nemusíme mít strach, protože jako Evropané si eh, na tom nejsme vůbec tak špatně, ale myslím, že v agendě 2020, kde konec konců se také hodně mluví o inovacích, tam jde o to, abychom eh, přeshraniční vlajkové projekty zaměřené na inovaci posílili, abychom to příliš nesoustředovali na nějaké národní um, tradice. Děkuji. Paní komisařko, chtěla byste zareagovat? A pak paní Tyler, Weider, pan De Campos, takže pak uzavírám seznam řečníků. Ano, já se omlouvám zpravodajce, že se, nebo zpravodaji, že se nebudu ani pokoušet vyslovit jeho jméno. Ehm, byla by to skutečně urážka. Ale všechny tři záležitosti jsou mojí prioritou a prioritou mých spolupracovníků. Jak se na to díváme, jak se vzájemně srovnáváme a tato srovnávací tabulka, ta scoreboard, je velice dobrým diagnostickým nástrojem, který nám umožňuje vzájemné srovnávání. To znamená, že se můžeme porovnávat vzájemně, ale také se porovnáváme s USA, s Čínou, Japonskem, když se podíváme na typ investic, eh, který je investován mimo Evropskou unii v celé této oblasti, tak to není příliš příznivé pro Evropskou unii. Když jsme dávali dohromady politiku inovační unie, tak jsme si říkali, jak na to. Já jsem se zrovna vrátila z USA, to Malcolm ví, tam jsem probrala SBIR politiku, o které hovoří prezident Obama, který ji implementuje, jak to funguje na úrovni tajemníka na ministra Loka. A když jsme dali číslo k této inovační unii, když jsme řekli, kolik eh, členské státy mají eh, přispět do inovativních veřejných zakázek nebo těch předobchodních veřejných zakázek, tak jsme řekli 10 miliard. A všichni nám řekli, že jsme vysoce konzervativní, že bychom měli být mnohem ambicioznější já jsem měla pocit, že možná, když budeme trochu konzervativní, tak to bude dobrý stimul pro členské státy, že půjdou třeba dál, ne, že udělají více, než o co jsme je požádali. Ale je zajímavé, že máme příklady, máme tři příklady v Evropské unii, kdy eh, se vydávají tyto státy tím eh, směrem SBRI. Nicméně eh, se snaží řešit celkově, co dělat eh, ve svém členském státě i v té oblasti předobchodních veřejných zakázek a inovativních veřejných zakázek. Já si myslím, že tam můžeme udělat spoustu věcí, ale těch 10 miliard je, je to určitá aspirace, je to v podstatě rozhodnuto tak, abychom se všichni do toho nějak pustili a abychom Eh, to rozjeli. Je to takový politický cíl, není to žádná právní povinnost, to je velice důležité a po velkých diskusích v rámci komise jsme měli pocit, že to je asi ten správný přístup. Také to poukazuje na konkrétní veřejné zakázky, kde, které se nacházejí v té předobchodní fázi, například při nákupu nových technologií, inovací, eh, což je součást implementace inovačních partnerství. V komisi pochopitelně monitorujeme tyto částky, je to součást implementačního podpůrného mechanismu a také máme strukturu v rámci inovačních partnerství, ale měli bychom si vzpomenout, že 17 HDP Evropské unie je z veřejných zakázek a to je oblast, která se musí inovovat. Společné veřejné zakázky například se spojí členské státy nebo regiony se vzájemně spojí, přeshraniční regiony určitým nadnárodním způsobem uzavírají takové zakázky. Zdá se, že tak je možné podporovat spolupráci. Ani nemůžeme zastavit v takové spolupráci. Například, když se zmiňuje místní eh, regionální zastupitelstva, jak spolu mohou spolupracovat. Nemůžeme jim ani nechceme jim bránit, protože to mohou už dělat v rámci eh, rámcového sedmého programu a v rámci finančních výhledů v sedmém programu. Čili je důležité, abychom eh, si stanovili takovéto aspirace, nemusíme zavádět eh, legislativu, ale myslím si, že se takto vydáváme tím správným směrem. Co se týče definice inovací. Opět pan Šváb o tom hovořil. To je také způsob, jak regionální a místní úřady musí spolu více spolupracovat. Nesmíme zapomínat na to, že budeme začínat příští týden. Příští týden budeme zahajovat velice komplexní konzultační postup, jak eh, zafinancovat budoucí eh, vědecké a inovační programy. Budeme to dělat velice inovativním, komplexním způsobem, takže regiony v rámci celé Evropské unie budou zapojeny a lidé budou mít možnost eh, pochopit, jakým způsobem mohou vzájemně spolupracovat. Nyní zelené zakázky, veřejné zakázky, to je velice důležitá oblast. Eh, té věnujeme hodně času, pozornosti, spolupracujeme se všemi, ať už jsou to nevládní organizace, regionální vlády, místní zastupitelstva, národní vlády členských států. Potřebujeme vzájemnou spolupráci, musíme zapojit všechny aktéry a prodat jim doslova myšlenku veřejných zakázek jako oblast, kde můžeme získat velké výhody a to nám USA skutečně závisí, že máme takovéto pravomoci v oblasti veřejné zakáz, veřejných zakázek. Děkuji, paní komisařko. A poslední tři řečníci, prosím, buďte struční. Paní Style, prosím. Děkuji, paní komisařko. Jsem ráda, že jste mezi nás zavítala. Hovořila jste o tom, co se děje v USA. Já jsem si povšimla, že dnes Obama hovoří také o e, výjimkách, co se týče ziskového kapitálu, který musí být poskytnut pro další investice. Čili jaké jsou tady nejlepší praktiky? Jak zainvestovat tyto finanční prostředky zpět eh, do tohoto systému. Máme inovaci v rámci strategie 2020, máme vizi pomocí jednotného trhu a teď se dostáváme k digitální agendě. Myslíte si, že to je digitální agenda tak, jak byla vytvořena, anebo to může být lépe využito? Další věc je pracovní místa a růst. To je zcela zásadní, protože to se týká nejvíce našich občanů. Děkuji mnohokrát, paní Weiler. Já to pojmu stručně. Nejprve bych se chtěla vrátit k vaší odpovědi na otázku paní Rüle týkající se spolupráce. Samozřejmě je jasné, že chcete spolupracovat se všemi a že to budete dělat jistě angažovaně, ale otázka zní, jestli si vyhledáte nějakou nevládní organizaci, která to bude dělat pro zelenou politiku, pro zelené zakázky a, ale také pro inovace. Jestli sami o sobě, sami tedy aktivně hledáte, jinak totiž to může trvat dalších pět let. A druhá otázka. Říkáte, že nechcete eh, dělat zákony pak eh, si myslím, že určitě vycházíte z toho, že nejen sdělení komise bude dostačující, ale že budete muset jít i do pilotních projektů, především v sedmém a pak v osmém rámcovém výzkumném programu. Mohla byste nám prosím už teď eh, jmenovat nějaký pilotní projekt, eh, který takto proběhl s inovativními aspekty, tak jak si to vy představujete, anebo mm, jinak, jako to budete usilovat přes nějaké inovační modelové pilotové, pilotní projekty, jak to chcete všechno uvést v chod? Děkuji. A pan kolega Campos. Děkuji. Paní komisařko, je nám velkým potěšením, že jste dnes mezi námi. Chtěl bych položit následující otázku. Můžete mi prosím potvrdit toto? Jestliže chceme jednotný trh pro inovace, chceme ho vytvořit, je vůbec toto možné mít takovýto jednotný trh pro inovace? jestli směřují vaše kroky v tomto směru, tam se. A teď eh, jde o předobchodní zakázky 10 miliard a 50 v USA. My všichni eh, to vidíme tak, že existuje konkurence, že se eh, pereme o tyto prostředky, ale pak tady máme rychle se rozvíjející země, Indie, Čína které to dělají úplně jinak. Tady neexistuje tato mm, myšlenka konkurence, tedy má otázka. Máte v úmyslu e, to trošku propojit, anebo se chcete čistě soustředit na mm, konkurenci? Dobře, teď e, předám slovo e, paní komisařce, aby odpověděla. No, mám. Co, chceš? Ano, tak já povím na, nejprve na poslední otázku. Eh, určitě, to je přesně to, o co usilujeme. Budeme chtít mít jednotný trh pro inovace. To jsme říkali od samého začátku. Myslíme si, že toto je eh, směr, který musíme jít. A mm, často jsem to říkala, v parlamentu i mimo parlament, e, že v závislosti na tom, jak Evropská unie bude zacházet s inovacemi, to znamená, že buď budeme otevření vůči biznesu, anebo mimo něj. Pro mě je to velice prosté. E, existuje tady inovace, které se vynořují, e, už jsme o tom mluvili, mluvíme o tom už téměř rok, vysvětlovali jsme členským státům tuto věc, vysvětlujeme to také ve výboru pro, konkuren- pro soutěž, i v parlamentu, ve výboru ITRE a tak dále. A Ehm, vyvrcholením toho všeho, Eh, je to, že poprvé jsme vůbec měli šéfy vlád a eh, bude to teď ve čtvrtek, kdy si sednou dohromady a budou diskutovat o inovacích a o inovativní, inovační politice EU. Já si myslím, že to je velice významné, takže tady máme spoustu příležitostí, kterých se musíme chopit, protože možná to bude trvat zase dlouho, než to tak nastane. Taky máme tuto situaci. Mm, eh, máme tady, mm, mm, byl tady projev prezidenta Obamy minulý týden, byl sledován celým světem, mluvil také o inovacích a říkal, že je to klíč. Takže to není jenom Evropa, která to říká, i Spojené státy to dělají. A vždycky máme tendenci dívat se eh, na západ, ale podíváme se směrem na východ, tak uvidíme, že Čína už nám je v, pat, v patách, takže si musíme, eh, musíme z toho zaregistrovat, proto máme inovační eh, unii a vlajkovou iniciativu, která je tak důležitá. Dnes bych měla říct, protože sedím vedle pana předsedy, že pan Dekal Pos bude asi velmi potěšen z výsledky inovační Evropské unie s tímto, s touto, s tím scoreboardem, to je věc, kterou zná sám nejlépe. Spolupráce s nevládními organizacemi velice důležité a e, samozřejmě e, všude tam, kde najdeme lidi nebo organizace, země, místní vlády, nevládní organizace, které dělají veřejné zakázky, zakázky, ať už v zelené oblasti nebo někde jinde, tak budeme chtít, aby se začlenili. Oni musí být zapojeni a vládní organizace se mohou stát součástí eh, rámcového programu a neměli bychom jim v tom bránit. Chceme je k tomu motivovat. Chceme umět prodat toto poselství a potřebujeme eh, také, aby vy v tomto výboru jste ten signál vyslali nevládním organizacím, těm, které nejlépe lépe znáte, místním, regionálním úřadům a vládám, které budeme chtít přesvědčit. To je poselství, které můžete předat daleko účinnějším způsobem, než se to může podařit mně nebo komisi, protože vy mluvíte se svými vlastními lidmi, to je velice důležité používání inovačních peněz, do inovace inteligentním způsobem. To je podle nás velmi důležité. Digitální agenda je toto též jako inovační agenda, je součástí inovační agendy. A komisař, Krus je, komisařka Krus je, souča, je jedna z těch komisařek, které se sledují toto oblast. Je také je takovou spolu eh, vůči silou tohoto inovačního partnerství, tedy velice, velice důležitý eh, eh, hráčka Mm, tato inovační Evropská unie založená na spolupráci. Pilotní projekty potřebujeme opravdu. Když jsem mluvila mm, předtím, tak jsem řekla, že už máme předobchodní zakázky, eh, kde mm, eh, kde se snažíme, z EMSO se snaží finančně podpořit evropské aktéry a ti, kteří se zabývají eh, veřejnými zakázkami a první podpůrný mechanismus z komise už je k dispozici. A sice sedmi rámcový program který má těm, kteří jsou, zabývají veřejnými zakázkami, poskytnout podporu. Je to společná implementace. Takže my, takže už tady děláme to, co, na co jste se vyptala a zjevně toto je první krok, je to samý začátek. Teď se pouštíme do toho, máme takovou cestovní mapu a snažíme se dát, posunout ku předu tuto politiku. Jak jsem řekla, začne se příští týden, e, to bude velice velká taková angažovanost 27 členských států států a do budoucna eh, chceme, mm, aby pokračovalo se ve výzkumu a inovacích. Uh, Paní komisařko, mnohokrát děkujeme v první řadě, že jste souhlasila s návštěvou našeho výboru, že nám říkáte, co nás čeká v budoucnosti a to je vlastně součást eh, naší vzájemné neustálé spolupráce. Zdůraznila jste ty klíčové momenty, na kterých pracujeme, také se zmínila standardy, normy, tam jsme také velice aktivní. Takže ještě jednou děkuji za návštěvu, že jste odpověděla s takovým nadšením na všechny dotazy. Je tady trochu ruch, protože budeme hlasovat. Takže pokud vím, tak jdete na zasedání jiného výboru, ale dovolte mi, abych vám předal dárek našeho výboru. Máme tady silný irský podpůrný tým. Bylo mi řečeno, že dnes je Bridges Day a e, v Irsku je takový zvyk vám předat tento kříž. Doufám, že, jsme jediným výborem, kde obdržíte takovýto dárek. Uh, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, uh, could I, um, we now have a long, uh, Čeká nás dlouhé hlasování, takže prosím, usaďte se všichni a požádal bych i naše hosty, aby se usadili. Chtěl bych zahájit co možná nejdříve. A Budeme používat eh, kartičky pro elektronické hlasování, tak se prosím ujištěte, že je u sebe máte. Na úvod budu jenom kontrolovat počty za jednotlivé politické skupiny, takže jsou zde všichni. Uh, Klidněte se, prosím. Right, I'm just going to, we're just going to, um check the electronic voting system. Budeme kontrolovat, zda funguje elektronické zařízení, takže mohu požádat všechny členy EPP, aby nyní hlasovali. Prosím, hlasujte. Zahajuji hlasování pro členy EPP. Uh, is everybody here? Jsou všichni přítomní? Ne. What? right. Uh, so the vote is closed on EPP, e so... Takže končíme hlasování skupiny EPP. Nyní hlasují socialisté, demokraté. I'm sure there are more than six S&D members here. Jsem si jistý, že je tady více než šest členů skupiny SD. Prosím, hlasujte. V tuto chvíli je to 8 hlasů. Jsem si jist, že přijdou ještě ostatní. Dobře. Vidím tři liberály, dva za zelené. Takže ještě GUE. Ty malé skupiny tady jsou v plném zastoupení, těm velkým ještě několik členů chybí. Budeme eh, v první řadě hlasovat o zprávě z vlastního podnětu paní Kristel Šoldemose. Týká se to eh, směrnice o bezpečnosti eh, výrobků a dohledu nad trhem. Chcete ještě něco říci před tím, než budeme hlasovat o této zprávě? Thank you very much, Mr. Chairman. Kære Jeg skal nok gøre det kort. Jeg ved, vi har en lang af... Děkuji, vím, že Máme dlouhé hlasování a ne tolik o mé zprávě, ale zvláště o zprávě, která bude následovat. Tedy osm kompromisních návrhů ke zprávě. Je tu spousta pozměňovacích návrhů a A vzhledem k všem těm kompromisním návrhům, tak doufám, že bude ta podpora celkem všeobecná, protože samozřejmě cílem je vyslat jasný signál komisi, jednak chceme říci, že potřebujeme tedy revizi této směrnice a že potřebujeme také určité posílení kontroly trhu, protože ten, ta naše kontrola trhu v současné chvíli nefunguje až tak dobře. A jinak eh, jsme se celkem mezi skupinami, mezi frakcemi shodli a potřebujeme podle nás tedy jednotný systém kontroly trhu. A to bychom chtěli dosáhnout přes zprávu. Chtěla bych využít této příležitosti a poděkovat kolegům za vynikající spolupráci na všech kompromisních eh, návrzích a na sepsání celé zprávy. Ono to není úplně jednoduché, když máte různé názory, ale myslím, že jsme dospěli k celkem dobrému eh, kompromisu. Šlo nám hlavně o zvýšení bezpečnosti pro spotřebitele na trhu a myslím, že bude i jednodušší být podnikem na trhu, protože zákony se stanou jasnějšími a konkurence bude rovnější. Doufám tedy, že pomocí této zprávy vyšleme jasný signál, jsem o tom přesvědčena. No a na závěr bych ráda poděkovala zástupcům sekretariátu, protože jsem s nimi byla v kontaktu třikrát. Všem děkuji, kteří mi pomohli. Děkuji a děkuji vám. Ano, takže přímo přejdeme k hlasovacímu seznamu. Začneme pozměňovacím návrhem číslo 11, paní Kohle a paní Fox. Kdo bude pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 10, pan eh, Triantifilides, kdo je pro? Proti? Eh, zamítnuto. A teď kompromisní pozměňovací návrh 1. Pro? Proti? Přijat. A teď můžeme přímo přejít eh, ke kompromisnímu návrhu 2. Pro? Proti? Dobře. Jo, ověříme. Kompromisní návrh 2. Eh, zahajuji hlasování ke kompromisnímu pozměňovacímu návrhu 2. Já nehlasuji. Takže kompromis 2. A pak stejně to ještě děláme se tím rukou, eh, kdo je pro, kdo je proti, eh, přijat. Takže teď přejdeme k pozměňovacím návrhu 22, vyškrtnutí paní Vox a pan, paní Korhola. O, zahajuji hlasování k tomuto. Zavírám hlasování. Přijato. 20 e, pro, 13 e, proti. A teď pozměňovací návrh 23, pan Krojcman, kdo je pro? Proti? Přijat. E, pozměňovací návrh 24 byl stažen 25, pan Pupakis. Zahajuji hlasování k 25. Končuji hlasování. Přijato 19 pro a 14 proti. Kompromisní pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Přijat. A teď přejdeme k pozměňovacímu návrhu 29. Tady je to ústní pozměňovací návrh, eh, který byl zveřejněn na hlasovacím seznamu, eh, takže eh, předpokládám, že vezmeme 29 mm, a ústní pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, je to jasně přijato. A pozměňovací návrh 29, pak 28 odpadá, takže teď přejdeme k kompromisnímu návrhu 4, kdo je pro, proti, přijat. A teď pozvědací návrh 35, pan Kreutzmann. 35, kdo je pro? Proti, přijat. Inta 1, kdo je pro? Proti, přijat. Kompromisní návrh 5, pro. Proti, také přijat. A teď eh, pozměňovací návrh 39, je to tak? Ano. 39, pan Kreutzmann. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Pozměňovací návrh 40, ehm, paní Korhola, kde pro? Proti? Přijat. Návrh 41, pana Kreutzmana, pro? Proti? Zamítnut. Ehm, výbor pro průmysl, to je tím pokryto. A teď ehm, e, ITRE 7, kdo je pro, proti, Přijat. Návrh 42. Vyškrtnutí. Zahojí hlasování ke 42. S a D má jeden navíc um, podle tohoto, ale uzavřeme hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Možná tady překontrolujete si hlasovací kartičky v SAD, musíme to tady monitorovat, takže toto bylo přijato. A 43, 44, 45 všechny odpadají a přecházíme k 46, to je paní Legrip, kdo je pro? Nebo vlastně to uděláme elektronicky. 46, zahojí hlasování. Zavírám hlasování. Přijat. 20 pro, 14 proti. A teď 48 pana Kreutzmana. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Pozměňovací návrh 47. Zahajuji hlasování k 47. SAD má zase o jedno navíc. Někdo by měl odejmout tu kartičku hlasovací, ukončuji hlasování, přijato 20 pro a 15 proti. Pozměňovací návrh 50, paní Korhola. 50. Kdo je pro? Myslím, tedy zahajuji hlasování k návrhu 50. Končuji hlasování. Přijat. 20 pro, 15 proti. A teď pozměňovací návrh 49 pana Krojcmana odpadá, podle toho, jak to vidíme. A takže hlasujeme teď o 51. paní Šaldemoze. Kdo je pro? Proti? Přijat? I 5 pro? Proti? Přijat? Ehm, výbor pro mezinárodní obchod INTA 6 pro? Proti? Přijat? Pozměňovací návrh 53, paní Šaldemoze pro, proti, přijat. A přejdeme k 52, jako doplněk. Zahajuji hlasování k návrhu 52. Uzavírám hlasování. Přijat. 21 pro, 15 proti. Pozměňovací návrh 54. Zahajuji hlasování k 54. Uzavírám hlasování. Přijat 21 pro, 15 proti. Pozměňovací návrh 55. Kdo je pro? Proti. Přijat. Kompromisní návrh 6 pro, proti. Přijat. A teď pozměňovací návrh 62. Paní Šalemozek, kdo je pro? proti, přijat. Pozměňovací návrh 63 pro, proti, přijat. 64 pro, proti, přijat. Inta 1, kdo je pro, proti, pardon, Inta 2, opravuje se řečník, eh, Inta 2, přijat. Vy jste věděli, o čem tady mluvím. Inta 4 má být pokryt, nemusíme hlasovat Inta 5. Pro, proti, přijat. ITRE 10 pro, proti přijat. INTA 7 pro, proti přijat. A pozměňovací návrh 65 pro, proti přijat. Přejdeme k 66a. To je můj pozměňovací návrh s ústním pozměňovacím návrhem. Ehm, zpravodajové to přijali. E, doufám, kdo e, je pro, proti, přijat. 66 odpadá, 67 panem, pana Trianty Filidise, kdo je pro? Pro, proti, zamítnout. Návrh 68 pro, proti, přijat. Pozměňovací návrh 60, tak 69 odpadá, 69, tak 69 pro, proti, přijat. Výbor pro průmysl 11. Zahajuji hlasování k ITRA 11. Hlasujeme. EPP má zase jeden navíc. Za, ukončuji hlasování. Přijat. V každém případě i s tím jedním navíc. Ale byste mohli vyjmout tu kartičku, bylo by to prospěšné. Pozměňovací návrh 70 pana Kolecmana. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Pozměňovací návrh 71, paní Korhola, kde pro, proti, také přijat. A teď 72, paní Korhola. Zahojí hlasování 72. Končuji hlasování. Přijat 22 a 15 proti. ITRE 13 by měl být pokryt. Pozměňovací návrh 74, paní Korhola. Ehm, zahajuji hlasování 74. Uzavírám hlasování. Přijat. 22 pro, 14 proti. Takže 73 pak odpadá a kompromisní pozměňovací návrh 7, kdo je pro? Proti? Přijat. Uh, ITRE 12 pro. Musíme zahájit hlasování k ITRE 12. ITRE 12 hlasujeme. Ukončuji hlasování. Přijat 21 pro a 14 proti. Pozměňovací návrh 77. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. A teď úvodní text. Pozměňovací návrh 3, paní Šaldemoze, kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh 4, kdo je pro? Proti? Přijat. Vodní text E, kompromisní pozměňovací návrh 8, kdo je pro, proti, přijat. Návrh 9, kdo je pro. E, zahajuji hlasování k devítce. Končuji hlasování. Tak, zamítnuto. 14 e, pro, 23 e, proti. Pozměňovací návrh 1. Vyškrtnutí. Zahajuji hlasování k jedničce. Končuji hlasování. Přijat. 22 pro, 15 proti. A teď návrh stanoviska jako takový. Jmenovité hlasování. Takže, pardon, pozměňovací návrh 2, to bylo 15. Pozměňovací návrh 2D, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 21 a 15 proti. PP e má zase jedno navíc. Takže teď eh, přejdeme k stanovisku jako celku. Elektronickým hlasováním eh, zahajuji hlasování. EPP má jeden navíc. Může prosím někdo odstranit tu kartičku? Tak to už je lepší. Eh, ukončuji hlasování. Tak, to bylo přijato. 36 pro, A proti, takže to bylo přijato, nikdo nebyl proti, tak a dva se zdrželi hlasování. Pravuje se řečník, děkuji vám za tuto práci. A teď přejdeme eh, k velkému hlasování. Where's my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 Uh, so, ladies and gentlemen, we now move to this uh, important vote. Uh, Vážení kolegové, budeme nyní hlasovat. Jedná se o velice důležitou zprávu. Prosím o klid. Musíme se soustředit, protože to bude dlouhé hlasování, velice složité. Eh, požádal bych pana zpravodaje Švába, aby řekl několik slov na úvod. Ano, děkuji, pane předsedo. Samozřejmě my tady máme spoustu zájmů, možná několik bodů. Především chci pohovořit ke všem spolupracovníkům, sekretariátu, právní služby a poděkovat za veškerou práci, která byla odvedena po všech konstruktivních setkáních se stínovým zpravodají a po měsíční intenzivní práci chci říci, že máme velký balík kompromisních návrhů, který se stává z pěti částí. Jako zpravodaj jsem se intenzivně snažil o to vzít v potaz všechny podněty a přání všech frakcí. Jestliže kompromisy s návrhy zpráv porovnáme, tak zjistíme, že na mnoha místech ehm, jsme se pohnuli směrem ehm, k sobě a tento balíček vyjadřuje opravdu názor tohoto výboru. Za třetí doufám proto a rád bych tuto naději jasně vyjádřil, že tento balíček ehm, bude přijat všemi eh, kteří spolupůsobili na jeho vzniku a kteří přispěli svým dílem. Společně odvedená práce, společně učiněné kompromisy by se měly eh, odrážet v celkovém balíčku. Za čtvrté, jenom ve výboru pro vnitřní trh to bylo více jak 1600 pozměvacích návrhů a teď máte 50 dobrých kompromisů před sebou a když je všechny přijmeme, a eh, když budeme moci eh, abstrahovat od některých oddělených hlasování, tak si myslím, že to zvládneme v přijatelném čase. Doufám, že nebudeme muset rezervovat potom eh, pizzu a že skončíme 18.30, že se nebudeme muset nechat přinést pizzu. Eh, doufám, že se dostaneme k dobrému výsledku a ve výboru na první vnitřní trh v zájmu spotřebitelů a podniků. Děkuji. Well, thank you very much, Děkuji mnohokrát, pane zpravodaji. Takže pokud se budete všichni soustředit, pokud jednotlivé skupiny si hledají čísla těch, co volí. Paní Gebhardt se mi ptala, zda bychom neměli udělat elektronické elektronickou kontrolu, takže pokud prosím vás nebudete telefonovat, pokud nebudete se rozptilovat, tak eh, to hlasování bude probíhat skutečně velice rychle. Takže kompromisní návrh číslo dvě, článku 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Je to článek 1. Článek 1. Kompromisní návrh článku 1. Nyní 399. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Nyní článek 2, bod 1, kompromisní návrh k tomto článku. Kde pro? Proti? Schváleno. Nyní eh, návrh 411, paní Turunen, zahoj hlasování. Končím hlasování. Je to tedy prohrálo to, takže ta čísla jsou na obrazovce, nemusíme no asi opakovat. Také vás budu žádat, abyste hned hlasovali, zmáčkli tlačítko, aby to šlo rychleji. Další kompromisní návrh je článek 2, bod 2.2, kdo je pro, proti, schváleno. A nyní se dostáváme ke kompromisním návrhům článku 2, odstav 1, kompromisní návrh číslo 7, kdo je pro? Je to článek 2, bod 3. Kde proti? Schváleno. Paní Turinen, ano. Mohu vás jenom požádat, zda byste mohl vždy říct článek a číslo, protože my nemáme čísla kompromisních návrhů. Čili zda můžete říct kompromisní návrh k tomu a tomu článku. Ano, já jsem myslel, že to tak dělám, říká pan předseda. Další kompromisní návrh je článek 2, bod 4, plus eh, bod odůvodnění 11b. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Nyní se dostáváme ke kompromisnímu návrhu k článku 2, bod 4 a Je to několik stránek. Čili je to článek 2, bod 4a, je to nové, jde proti, schváleno. Nyní kompromis k článku 2, bod 5, bude pro, proti, jasně schváleno. Nyní kompromis k článku 2, bod 5a nový kompromis, kdo pro, proti, také schváleno. Výborně. Nyní článek 2, bod 6 plus bod odůvodnění 12 a 13. Kdo je pro? Proti, schváleno. A nyní pozměvací návrh 43 a Jury 58. Kdo je pro? Proti, také schváleno. Nyní článek 44. Ne. Kompromisní návrh článku 2, bod 8 a bod odůvodnění 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Článek 2, bod 9 plus bod odůvodnění 15 a Budu vám dávat asi i stránky, je to stránka 20. Takže kdo je pro, proti, schváleno. Teď bod 11, bod odůvodnění 16, pardon, 10 a bod odůvodnění 16. Článek 10, bod odůvodnění 16. Kdo je pro? Článek 10 plus um, budu odvodní 16 proti. Jasně schváleno. Nyní výbor pro právní zážitosti 60, bude pro? Proti. Zamítnuto. Nyní kompromis článku 2 bod 11, kdo je pro? Proti. Schváleno. Nyní návrh 48. Je to tak? Takže návrh 46 a Jury 62, kde pro, proti, schváleno. Nyní 47 a Jury 63, kde pro, proti, jasně schváleno. Nyní 48, Jury 65, kdo je pro, proti, schváleno. Nyní kompromis k článku 2, bod 16, kdo je pro, proti, jasně schváleno. Nyní výbor pro právní záležitosti, kde je pro, proti, schváleno. Nyní kompromisní návrh článek 2, bod 18, kde je pro, proti, schváleno. Nyní článek 2, 51, vypuštění, kde je pro, proti, jasně schváleno. Nyní kompromis 2, článek 2, Bod 20, kdo je pro, proti, jasně schváleno. Nyní 53, návrh 53, kdo je pro. Budeme elektronicky hlasovat o návrhu 53. Končím hlasování. Schváleno. Kompromisní návrh článku 3 plus patřičné body odůvodnění. Tady máme oddělené hlasování. Čili budu brát celý text dohromady, kromě finančních služeb. Kde pro? Kde proti? Schváleno. Nyní druhá část. Zahajuji hlasování o druhé části, to znamená plus finanční služby. Končím hlasování. Schváleno. Teď se dostáváme Čili všechny další pozměňovací um, návrhy k článku 3 odpadají, to je celá řada stránek. Nyní se dostáváme paní Tononen. Myslím, že jste zapomněl na Jury 68. Kde je Jury 68? Stránka 27. Myslím, že ty stránky souhlasí. Ne, podle mě Jury 68 byla součástí toho předešlého kompromisu. To bylo součást eh, článek 2, bod 20. Ano, souhlasíte? Dobře, čili teď článek 4. Kompromisní i návrh článek 4 plus body odůvodnění, oddělené hlasování do šesti částí, čili budeme hlasovat o těchto šesti částech odděleně. Kompromisní návrh 4, článku 4, první část, kdo je pro? Proti? Schváleno. Druhá část. Zálehy hlasování k druhé části. Končím hlasování. Schváleno. Třetí část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Část 4. Hlasujeme. Končím hlasování. Schváleno. Pátá část. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Šestá část. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Ještě jednou, prosím, protože kolega zmáčko špatné tlačítko. Končím hlasování. Schváleno. Nyní jdeme k článku 5 pardon, 4a nový na stránce 38. Stránka 38. Kompromisní návrh článku 4 a kdo je pro? Proti? Schváleno. Tím jsme ukončili první kapitolu. Takže doufám, že i zbytek bude tak hladce. Nyní druhá kapitola, je to tak? Kompromisní návrh 25. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Teď eh, Co teď? Takže kompromis 23. 23, článek 5, kde pro? Proti? Schváleno. A nyní 673, je to tak? Skvělá práce. 17. Takže myslím, že tady se mnou zpravodaj nesouhlasí, nebo pokud tady se mnou budete souhlasit, tak můžeme jít všemi body odvodnění. je to tak? Takže hned jdeme k těm patřičným bodům odvodnění. To je sedmnáctka. Kdo je pro? Proti? Schváleno. A nyní tedy máme 382, pan Luty, kde je pro? Proti? Zamítnuto. Teď 303, pan Rošfor. To odpadá, dobře. Teď článek 6. Kompromis 24, kdo je pro? Proti? Schváleno. Teď 86, pan Rošfor. kdo je pro? Proti? Schváleno. Teď návrh 6, 4, 6, 9, 4, 6, 9, 5. To odpadá. Teď tedy DR6. DR6, tím jsme to skončili. Stránka 21. Je to vše? Výborně. Takže druhá kapitola, to je skutečně svižné. Teď kapitola číslo 3. Kompromis 25. Všichni víme, kde jsme? 25. Kdo je pro? proti, schváleno, což znamená, že se dostáváme k článku 8. Je to tak? E, návrh 88, 700 a vypuštění článku 8. Kdo je pro, proti, schváleno. Teď návrh kompromisní, návrh 26. Kdo je pro? Tady budeme hlasovat elektronicky, čili kompromisní návrh 26. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Teď jdeme eh, kompromisní návrh článku 10. Stránka 7. Takže bod odůvodnění 25. Obávám se, budeme se muset vrátit. DR82. Kdo je pro? Proti, schváleno. A pak DR83, kdo je pro? Proti? Schváleno. A 678, je to na stránce 7. Proti? Schváleno. Teď kompromisní návrh 25, hlasujeme. Končím hlasování. Schváleno. Nyní 27, zahoji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Teď jdeme eh, ke kompromisním návrhům článku 11. Na stránce 12. Kompromisní návrh 28. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní kompromisní návrh článku 12, stránka 18. A co bod odvodnění? Musíme hlasovat o bodu odvodnění 21, nebo je to součást kompromisu? Ten výsledek bude podle mého názoru stejný. Chcete o tom hlasovat? Ne. Přijímáte? Takže bod odůvodnění 21 je také součástí kompromisu, je přijat. A nyní kompromisní návrh 29, článek 11 a bod odůvodnění 22 a 26. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Nyní Kompromisní návrh, článek 13, to je stránka 23. Článek 13, kdo je pro? Je to návrh 30. Kdo je proti? Schváleno. To byl kompromisní návrh 30. Nyní kompromisní návrh no, článku 14, je to kompromisní návrh 31, 25. Kdo je proti? Schváleno. Nyní jdeme k návrhu zprávy 106. Je to tak? Což je článek 15 na stránce 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Nyní 894. Hlasujeme o 894. Je to na stránce 28. Končím hlasování. Zamítnuto. 13 pro, 24 proti. Kompromisní návrh 32 článku 16. Kdo je pro? Proti. Schváleno. Nyní jdeme ke kompromisnímu návrhu k článku 16, což je strana 31, 32, pardon. Kompromisní návrh 33, na straně 32. Zahajuji hlasování. Hlasujeme o 33. Tady máme oddělené hlasování. Pardon, teď jsem si toho všiml, čili hlasujeme o první části 33. Končím hlasování. Schváleno. A nyní hlasujeme o druhé části kompromisního návrhu 33. Končím hlasování také schváleno. Tak teď jdeme ke 114. u článku 18. To je strana 36. Návrh zprávy 114, článek 18, na straně 36, kde pro, proti schváleno. Není 115, kdo je pro? Proti Schváleno. Kompromisní návrh 34 k článku 19 a patřičních bodů. Odůvodnění tady je oddělené hlasování. Hlasujeme o první části. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Nyní druhá část. Zahajuji hlasování. Hlasujeme o druhé části. Končím hlasování. Schváleno 22 pro, 16 proti. Nyní jdeme Jury 140, článek 20. Je to strana 46. Článek 20. Jury 140, kdo je pro? Jury 140, kdo je proti? Jasně schváleno. V tomto případě 126 a ostatní odpadají. Teď tedy, kam jdeme teď? Takže celý článek 20 byl vypuštěn. Tím se dostáváme k 20a. To odpadá. Nyní, pokud 153, eh, ehm, návrh paní Rojtové, souhlasíte? Čili kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. A 1054 odpadá. Kdo je pro? Kdo je proti? Také zamítnuto. Tím jsme dokončili další kapitolu. Výborně. Nyní se dostáváme kapitola 4, je to tak? Kapitola 4. Takže Oh Takže 1057, to je první, o čem hlasujeme. Kdo je pro, proti? Zamítnuto. Nyní. Chápu to dobře, protože jsme přijali kompromisní návrh článku 3 a kompromisní návrhy 21 všechny odpadají a článek 21 bude vypuštěn, protože je pokryt článkem 3, je to tak? V tomto případě všechny pozměvací návrhy článku 21 odpadají a tím se dostáváme k článku 22. Strana 7. Takže kompromisní návrh pro, proti je schváleno. Teď se dostáváme 1114 Návrh paní Rojtové, stránka 13. Paní Rojtová. Kde pro? Kde proti? Jasně schváleno. Nyní kompromisní návrh článek 22a, nový. Kdo je pro? Proti? Jasně schváleno. Všechny ostatní návrhy odpadají a jdeme k článku 23, kompromisní návrh 23, kde pro, proti, jasně schváleno. Nyní kompromisní návrh článek 23a nový, to je na stránce 17. Kompromisní návrh článek 23a nový, kde je pro? Takže kde je pro, prosím? Článek 23a proti, jasně schváleno. Nyní kompromisní návrh článku 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Teď jdeme tisíc šest Na stránce 26. 1176 a 1178 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto? Paní Weisgerber o tom nebude hlasovat, je to to samé? Mus, já se omlouvám, musíme hlasovat o 1178. Kdo je pro? Kdo je proti? Jasně zamítnuto. 1177, 1179. Nebudeme hlasovat. O 1180 se nehlasujeme. All right. Budeme hlasovat o 1180. Kdo je pro? Proti? Jasně zamítnuto. Nyní 358, pan Rošvo. Kdo je pro? Zahajuji hlasování. 358. Končím hlasování. Schváleno. 146, Šváb, kde pro? Proti, schváleno. Pan Salvini jako doplnění. Kde pro? Proti. Schváleno. 23. Pan Šváb bude pro. Proti. Schváleno. Teď identické návrhy 1406, 1411, 1412. Kdo je pro? Zahajuji hlasování elektronicky o těchto třech návrzích. Končím. Hlasování zamítnuto. Tyto tři jsou zamítnuty. Teď 1406. Paní Turunen. Aha, to odpadá. Takže hlasujeme 1182. 1182 hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 362 pana Salvini. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 363, paní Turinen, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 19 pro, 19 proti, jeden se zdržel hlasování. Teď kompromisní návrh článku 26, kde bude oddělené hlasování, které žádá GUE NGL. Hlasujeme o první části. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Také schváleno. Takže ten zbytek u článku 26 odpadá a dostáváme se k článku 27. To je na stránce 45. Strana 44, alespoň u mě, kompromisní pozměňovací návrh článku 27, kdo je pro, proti, přijato. Takže teď článek 28, kompromisní návrh, což je na straně 47, 28 článek, kdo je pro, proti, je to jasně přijato. Tak teď přejdeme k pozměňovacímu návrhu 1372. Všechny ostatní návrhy eh, to odpadají. 28. A teď budeme hlasovat o 1378 paní Weisgerber. Kdo je pro? Proti? Přijat? A Teď přejdu k kompromisnímu pozměňovacímu návrhu článku 29. Kdo je pro? Proti? Přijat. Uh, Teď pozměňovací návrh 1241. Tak zjevně jsme ukončili kapitolu 4. Asi skončíme dříve, to je pravda. Ke kapitole 5 nehlasujeme. Uh, uh, Dámy a pánové, do zápisu, tedy kapitola 5, která to byla posílená spolupráce s výborem pro právní záležitosti. No to bylo přijato, aniž by se v tomto výboru o tom hlasovalo. Kapitola 5. Takže to je eh, přijat, považováno za schváleno. Jsou tady ještě nějaké další, dobrá. Teď jsem u poslední kapitoly. 6, kapitola 6. <clears throat> Ještě dvě kapitoly. So I'm now on article four. Takže teď je článek 40. A tady máme čtyři škrtnutí, začínáme čtyřicítkou, kdo je pro, proti, e, článek 40 e, vyškrtnout a všechny úvodní texty považuji také za vyškrtnuté, takže myslím, že o tom nemusíme hlasovat. 41 e, článek. Pozměňovací návrh je paní Gebhardt. Zahajuji hlasování. Končuji hlasování. Přijato. 1519, paní Gebhardt. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 19 19. Takže uvidíme. Můžete trošku, můžete to urychlit, to hlasování. Teď tady mám pod pana Karase 1, 2 a 3. Všechny dám v celku k hlasování, kdo je pro, proti všechno zamítnuto. 1, 5, 2, 4, paní eh, Skaněty, mm, zahajuji hlasování k tomuto. Paní Kaněte, ukončuji hlasování. Končuji. Zamítnuto. 18 pro, 20 proti. Eh, Pan Kreutzmann, myslím, že bylo staženo, 15, 25. A teď jsme u kompromisního návrhu 45. Eh, Kdo je pro? Proti? Přijato. A teď kompromisní návrh 45. Tak to jsou úvodní texty. A teď kompromisní návrh 46. Kdo je pro? Proti? Přijato. Článek, ty eh, pozměňovací návrh 1.73. Eh, kdo je pro, proti, přijat. Kompromisní návrh 48, kdo je pro, proti, přijat. A úvodní text mm, korespondující ten je také přijat. Kompromisní návrh 49, kdo je pro, proti, přijat. Pozměňovací návrh 33, přijat. Takže teď úvodní texty, pozměňovací návrh 3 od paní Ivanova. Kdo je pro? Proti? Přijat. Ekon 9. Ekon 9. Zahajuji hlasování. Končuji hlasování. Zamítnuto. 18 pro, um, ehm, 15 pro, 18 ehm, proti. Tak teď eh, Ekon 8. Kdo je pro? Proti? Jasně zamítnuto. Kapitola 7. Začneme právní záležitostmi 1.91.91. Bude pro, proti, e, přijato. Myslím, e, že další byl přijat. E, tady nemusíme hlasovat 177 nebo 34. Článek 48. Tady máme ústní pozměňovací návrh pana Mandese, což bylo předloženo včera večer. Vidíte to, nebo chcete to, to někdo přečetl, vidíte to, dobrá. Ústní pozměňovací návrh 49, zahajuji hlasování eh, k mm, ústním pozměňovacím návrhu 48. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 395, eh, ne 392, pardon, o zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. to. 3, 196, eh, paní Rapty, paní Pupakis. Otevírám hlasování k 396. Zavírám hlasování. Zamítnuto taky. Kompromisní návrh 50, um, um, anex příloha 1, část A. Kdo je pro, proti, přijato. Takže Myslím, že všechny části přílohy jedna část A. E, teďka kompromisní návrh 51. Kdo je pro? Proti? E, přijato. Většina toho byla pokryta. Další jsou všechny pokryty článkem 5, takže

Kompromisní pozměňovací návrh. Tak, musíme si udělat jasno. Máme kompromisní návrh 1, úřední text 2. Je to tak? Je to v pořádku? Mohu předložit k hlasování kompromisní návrh 1, úvodní text 2. Hlasujeme. To pokrývá úvodní text 2. Souhlasíte? Myslím, že e, došlo nějaké chyby, musíme to vyjasnit s zpravodajem a se stínovým zpravodajem. Chápu to tak, že pokud e, se vrátíme k místu, kterému říkáme úvodní texty, recitals, tak po konci přílohy 3, odstavec 4, e, bod 4d, tady máme přílohu 1, to je ten část úvodní texty, protože já tady nemám pořádně číslované strany, a tady uvidíte pozměňovací návrh 216, 217, 215 a Econ 1. Eh, můžete to všichni sledovat? Ano, je to kompromis. Eh, zdá se, že se neobjevil na hlasovacím seznamu, který tady mám. K úvodnímu textu 2 a ten pokrývá všechny tyto čtyři body. Chápu, že to bylo odsouhlaseno se spravodajem, takže jsem chtěl kompromisní návrh předložit hlasování k, hm, eh, k úvodnímu textu 2. Kdo je pro? proti. Je to jasně přijato. Myslím, že mohu přejít k úvodnímu textu 3, eh, e, nebo to bylo pokryto. A teď eh, úvodní text 4. Pozměňovací návrh 2, 21. Eh, Zahajuji hlasování k 2.21. Končuji. Hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 225 a 226 jsou identické. Paní Turan, paní Rošfor. Zahajuji hlasování k 225, 226. Končuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 227, to je lingvistický pozměňovací návrh. 228, paní Turenen, e, zahají hlasování e, k 228. Ukončuji hlasování. to. 21 k 18. A teď je 229, pan Rashford. 229, kdo je pro? Myslím, že k tomu zahájím hlasování. 229 zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijat. A teď jsme u konečného hlasování. Je to tak, eh, zpravodaj paní Gebhardt. Ano, děkuji, pane předsedo. Chtěla bych nejprve poděkovat panu kolegovi Švábovi za obrovskou práci, kterou vykonal. Byla to společná práce, protože to opravdu nebyl žádný lehký úkol tady pracovat. Tím spíš, že text Evropské komise byl skutečně velmi problematický text a chtěla bych jen poznamenat, že do budoucna eh, bychom se měli překonat, a tady se dívám na pana Švába, který určitě souhlasně kývá hlavou do budoucna, pokud budeme mít tak špatné předlohy, tak od samého začátku toto nebudeme akceptovat, nebudeme na tom pracovat, ale okamžitě eh, text vrátíme zpátky. To je jediná věc, kterou jsem chtěla říct. Další věc, kterou jsem chtěla dodat, a toho velice lituji, protože mm, jsem do toho investovala spoustu hodin, spoustu práce to, co musím doporučit mé frakci, po té, co jsme včera eh, všechno probrali a řekli jsme si, že nemůžeme s tímto kompromisem eh, souhlasit a eh, budeme muset tedy zamítnout při hlasování a chtěla bych to taky zdůvodnit, protože mý kolegové a kolegyně mi včera dali takový mandát, abych to udělala, tak aby ostatní frakce věděli, proč to budeme zamítat. Má frakce od samého začátku říkala, že nemůžeme akceptovat žádný text, v kterém jen náznakově eh, vidíme zhoršení práva spotřebitelů v nějakém evropském státě. A to bohužel ale je spojeno s tímto textem. A pět nebo šest příkladů bych tady mohla okamžitě vyčepat z rukávu, ale protože eh, nechci přetahovat náš čas, tak se omezím na dva abych vysvětlila, proč eh, nemůžeme souhlasit. Jednak, to jsem říkala vždycky od začátku, má frakce nemůže akceptovat to, že finanční služby celkově budou výmuty z působnosti této směrnice, že byly výmuty z působnosti. Části toho jsme vyňali a souhlasili a e, proto oblasti v jiných e, směrnicích jsou pokryty, například e, směrnice o právech spotřebitelů. Ovšem, existuje tu celá řada dalších finančních služeb, které nejsou touto oblastí pokryty a to jsou malé spotřebitelské úvěry. Tady se dívám na svého kolegu eh, Popravici, který nám, eh, nás informoval o tom, že právě ve skandinávských státech v současné době existují obrovské problémy s eh, s spotřebitelskými úvěry, které mm, nejsou, není možné pokrýt eh, tou linií spotřebitelských a protože byly vyňaty ze směrnice o finančních službách, tak eh, to nemůže být pokryto tou linií práv spotřebitelů. Tedy eh, toto právo odstoupit a jiné věci, které my jako sociální demokraté tady chce, jsme, jsme chtěli mít, to, s tím, to tím nebylo zaručeno a to je veliký problém, se kterým prostě moje frakce se nemůže srovnat. Druhý problém, protože Tady se počítá s plnou harmonizací, tedy eh, je jasné, že členským státům eh, to pak nezůstane, eh, není možné, aby sami postupovali dál, protože to bude převzato do oblasti plné harmonizace. Kdyby to bylo minimální harmonizace, a to jsem říkala od samého začátku, tak jsme ještě možná s tím mohli souhlasit. Druhý příklad, který bych ráda jmenovala, už mnoho týdnů to opakuji, že má frakce v případě článku 10 v žádném případě nebude akceptovat plnou harmonizaci, protože formula ZC, s kterou se počítá, eh, prostě není přijatelná pro mou frakci. Protože tady se jedná o to, že se definuje, že při eh, smlouvách, eh, které že že třeba jenom na žádost spotřebitele se může předat písemná smlouva v případě nějakých menších podniků nebo obchodů a mm, podobných obchodníků. To znamená, spotřebitelé se musí potom na to, eh, toto požádat. A jinak eh, se tady mluví o takovém zvláštním médiu, tady ani není zaručeno, že to třeba bude v papírové formě, ale je možné, že to třeba bude na, na styku nebo na CD-ROMu a to není možné v takovém podobním obchodě přesně přeskoumat, jestli na tom USB styku to je napsáno na flešce tedy, eh, jestli to je pravdivá informace, kterou mi ten prodávající právě předal. A k tomu ještě přistupuje další formulace a to tady máme v angličtině Ehm, spotřebiteli, eh, to bude předáno na přenosném médiu, eh, pokud se eh, to bude jevit být vhodným podle povahy smlouvy. A takováto mlhavá formulace je velice problematická, protože vlastně otevírá, protože otevírá možnosti těmto obchodníkům, kteří pak mohou říct, my nepotřebujeme žádnou písemnou smlouvu. I tady moje frakce k tomu říká, že to v žádném případě nemůžeme akceptovat. Mm, je to zajištěno v členských státech je to pokryto různými úpravami na národní úrovni, eh, které musí být ale odbourány, protože tady má eh, dojít také k plné harmonizaci. Tak to jsou dva příklady, eh, které jsem chtěla k tomu uvést a to je důvod, proč to prostě musíme zamítnout. Uh, Dobře. Nicméně musíme postoupit k závěrečnému hlasování. Nevím, zda k tomu ještě chce říct něco pan zpravodaj. Ne. Dobře, takže budeme hlasovat k návrhu komise tak v pozměněné formě. Co je 37 lidí, znamená to, že někteří nechtějí hlasovat. Oh, uh, takže schváleno. Schváleno 22 pro, 16 proti. Ah, Dámy a pánové, i když se nepodařilo přesvědčit většinu, prosím vás, neutíkejte. Myslím, že je jasné, že je to nesmírně komplexní, složitý text a potřebovali bychom mnohem hlubší analýzu. Eh, budeme na tom ještě pracovat předtím, než to pošleme na plenární zasedání, že pana zpravodaj na tom chce pracovat, ale chci poděkovat všem, všem stínovým zpravodajům, protože bez jejich práce by nebylo možné vytvořit eh, kompromisní návrhy, byli bychom tady jinak skutečně velice dlouho. A paní Gebhardt má pravdu, v budoucnosti musíme být ambiciozní, co se týče těchto textů, nicméně to byl text, který eh, jsme dostali k dispozici. Možná komise eh, by mohla být také kritičtější k práci předešlé komise, ale je to určitý základ naší práce. Máme také stanovisko rady, takže pak uvidíme, jak budeme postupovat dál. Takže tím uzavírám tuto schůzi. Chtěl bych jenom říci, že navrhujeme zpravodaji i stínovým zpravodajům, aby využili tuto místnost na dalších 35 minut na tiskovou konferenci. Vidím, že tady je zájem, čili byla zorganizována tisková konference, čili kdo chce, zpravodaj, stínoví zpravodajové mohou zůstat a bude také zajištěno tlumočení. Rád bych eh, požádal ostatní, aby opustili tuto místnost. Chtěl bych jenom říct, že se sejdeme příští týden ve tři hodiny odpoledne. Tak, teď jen, aby tlumočníci věděli, jaký je plán. A chci vám poděkovat za vaši podporu předem. Jako vždy. Bude se konat tisková konference, která začne ve čtvrt na pět a bude také vysílána na webu. A pokud tedy tlumočníci si chtějí udělat pauzu a by se vrátili ve čtvrt na šest, Vyslali jsme tiskové služby, pan Udal vyslal informaci eh, v novinářům, protože mm, eh, tady byly předloženy kompromisní návrhy a měli jsme, eh, neměli jsme zatím čas si o tom pohovořit. Tedy stínoví zpravodajové a zpravodajové, mm, hovořili se zástupci politických skupin, vrátí se taky ve čtvrt na šest a pak budeme mít tiskovou konferenci, která bude vysílána také na webu. Uh, ladies and gentlemen, we are, I think, ready to start our press conference. Myslím, že můžeme zahájit tiskovou konferenci. Požádal bych všechny stínové zpravodaje, aby si sedli za předsednický stůl. Paní Gebhardt. A Mrs. Turunen, Emily. Paní Turunen, prosím. I think so. Mr. Rochefort.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 Uh, uh, Dobré odpoledne. Chtěl bych přivítat také posluchače na internetu. Takže ti, kteří mě neznáte, jsem Malcolm Harbour, jsem předsedou výboru IMCO na ochranu spotřebitele. A Díky našim tlumočníkům zprostředkujeme první reakci eh, na hlasování, které se týká práv spotřebitelů, pana zpravodaje Švába, ale také stinových eh, zpravodajů, paní Gebhardt, pana Rošfora, paní Turinen, kteří zastupují ALDE, sociální demokraty a zelené a také vítám kolegyni, která nám pomohla zprostředkovat eh, tuto konferenci. Takže nevím, kolik médií je zastoupeno, můžeme ho hovořit a tlumočit do všech eh, jazyků, čili bude to skutečně informace výsledku. Předtím, než začneme, tak bych chtěl připomenout našim divákům, že máte možnost získat také takový pravidelný věstník eh, z našeho výboru. Máte možnost eh, se zapsat a získávat ho pravidelně. Čili bez dalších odkladů dám slovo panu zpravedeji, který bude reagovat na výsledky dnešního hlasování a jak budeme dále postupovat. Děkuji, pane předsedo. Nejprve jsem, se mi velice ulevilo, že mnoho kompromisů, které dneska byly hlasovány, byly přijaty napříč všemi frakcemi a tím jsme, se nám dostalo veliké podpory v tomto výboru. Myslím si, že můžeme i říct, že po těch dlouhých poradách i v celém parlamentu eh, máme z toho radost. Eh, samozřejmě lituji toho, že mm, na konci při hlasování jsme nezískali širokou, úplně širokou většinu, ale v politice to tak bývá, že někdy se musí udělat nějaké rozhodnutí a proto respektuji to, že jiné frakce eh, eh, s tímto kompromisem nemohly eh, na konci souhlasit. Lituji toho, ale musím to akceptovat přesto si myslím, že kompromis, který jsme dnes, o kterém jsme hlasovali většinově a ta většina byla dostačující, Eh, takže jsme zaznamenali dvě důležitá vylepšení pro evropský eh, vnitřní trh. Digitální vnitřní trh, eh, nakupování přes homepage a online se v posledních šesti letech zdvojnásobilo, což je dost důležitý příspěvek, um, dlouhodobý příspěvek evropskému jednotnému trhu, který um, by mělo být ve prospěch spotřebitelů a spotřebitelek, hlavně těch mladších. A to jsou lidé, kteří stále více přeshraničně nakupují a mladí lidé většinou nebývají na jednom místě, ale třeba se jdou vzdělávat do jiné země nebo studují tam a později tam pracují. A proto je stále více důležitější, abychom na jednotném trhu měli jednotná pravidla. A já si myslím, že to právo no, volání, tedy to, že jsme to všechno sjednotili eh, se všemi výjimkami a všemi ostatními podmínkami, které proto platí a tím je to důležitý příspěvek pro posílení přeshraničního online obchodování. Důležité přitom bylo i to, eh, že směrnice pro ochranu spotřebitelů eh, jsme analyzovali do všech detailů a myslím, že mohu konstatovat, že nedošlo ke zhoršení eh, práv spotřebitelů na žádném místě. Možná, že se to překrývá trošku s jinými směrnicemi, mohly by se objevit otázky, které později pak ještě vysvětlíme. Předtím bylo poukázáno na to, že v některých zemích existují takové minimální eh, pro úvěry, které nejsou pokryty, ale je to problém minimálně harmonizace eh, eh, směrnice pro ochranu spotřebitelů. Já jsem toho názoru, že tady nutně potřebujeme politická opatření zaměřená na ochranu spotřebitelů, tak abychom tady neměli soulad. Za druhé, v případě této směrnice na mnohých místech jsme šli cestou mezi ochranou spotřebitelů a na druhé straně přáním spotřebitelů moci si získat služby pokud možno nekomplikovaně. A to jsme museli nějak srovnat. To je rozhodnutí, které musíme individuálně učinit a které není jednoduché, ale myslím, že jsme tady zvolili správnou metodu, abych to shrnul Ochrana spotřebitelů na nejvyšší úrovni a e, svoboda na vnitřním trhu, já myslím, že to harmonicky jde ruku v ruce, proto se mi ulevilo. Jsem rád, že dopadlo hlasování tak, jak dopadlo a v příštích týdnech parlamentu e, v radě a také s komisí můžeme e, mluvit o dalším pokračování těchto věcí, které jsou tak, touto směrnici upraveny. Uh, um, Děkuji a nyní uh, paní Stínová zpravodajka, paní Gebhardt. Děkuji, pane předsedo. I já jsem ráda, že konečně padlo rozhodnutí. I když hm, jsem nemohla souhlasit s tímto rozhodnutím, protože Jednak musím říct, že mm, to byl velmi problematický návrh Evropské komise, který eh, před námi ležel. A hlavní problém byl v tom, že návrhem Evropské komise Eh, byl vlastně odříznuta cesta členským státům si upravovat samostatné oblasti tam, kde by to bylo bývalo nezbytné a mm, pokračovat tam, kde to bylo nezbytné. A já si myslím, že eh, tady musíme být velice opatrní. Moje frakce sociálně demokratická eh, s tím návrhem, jak byl k dispozici, nemohla souhlasit, protože v určitých oblastech mm, pak z toho vyplynulo méně práv, než to je zaručeno dnes v některých členských státech. Jeden příklad je oblast eh, finančních služeb, které bohužel celkově z směrnice o službách byly vyňaty. A to jsem nemohla akceptovat. Ehm, až do poslední minuty jsem o to bojovala. Pan, eh, pokoušela jsem se pana Švába přesvědčit o tom, že eh, by to nemělo být z ní vyňato, ale bohužel se mi to nepodařilo. V čem je problém? Směrnice Eh, směrnice o ochraně eh, spotřebitelských úvěrů. Eh, ta bude platná až od určité úrovně. A všechny oblasti, které jsou pod touto hranicí, právě proto, že jsme tady měli minimální harmonizaci, tak ty se dostaly do sektorálních směrnic, které teď mají být nahrazeny právě onou směrnici, kterou máme před sebou. To znamená, že tím že nejsou ve směrnici o e, spotřebitelských úvěrech a ani ne v směrnicích o ochraně spotřebitelů, to není pokryto. To znamená, že veškerá spotřebitelská práva e, jsou vlastně mimo, e, ponechána mimo a není jasné, co se teď přesně stane. Zpravidla jsou to takové malé úvěry, 20, 30 euro, 50 euro, některé jsou nabízeny mladým lidem. Eh, pokud je jim méně než 18 let, tak tady funguje ochrana mládeže, ale pokud je jim víc, 19, 20, 21 a třeba mají 10 takovýchto malých úvěrů, které si vemou, tak se mohou dostat do velikých potíží, protože nemohou, se, nemohou to zvrátit, nemohou to vzít zpátky. Není tady jasná pravidlo, co se týče efektivních eh, ročních úroků a tak eh, dále. Tak to je jeden z důvodů, proč jsem to nemohla přímo. A také jsem nemohla přijmout to, že v těch oblastech, kde šlo o informace, které se poskytují, tedy články 10 a 11, že se tady počítá s plnou harmonizací, přestože je to velmi mlhavá formulace, která, s kterou se počítá v těchto článcích. Jednak se počítá s tím, že podnikatelé, když v podobných obchodech třeba stojí před eh, dveřmi tohoto obchodu, když Já jsem pracovala v angličtině s tím. Pokud to není přiměřené pro tak je možné od smlouvy ustoupit. Je možné tedy dělat písemné smlouvy, to považuji za dost problematické, protože když jde o to, aby v určitých, a v některých členských státech to tak je, že automaticky se musí udělat takováto písemná smlouva s podpisem, který má určitou platnost tady. V textu, který jsme schválili, je to relativizováno protože obchodní podomník má možnost říct, ehm, tak tady máme zvláštní situaci, proto to nepotřebujeme. Spotřebitel zná tyto, pardon, nezná tyto zvláštní situace, neví, jak s tím zacházet a především musí sám o toto požádat, ale zpravidla neví, že toto právo má, že se na to může doptat. To jsou takové detaily, které vedou k tomu, že moje frakce řekla že to nemůžeme akceptovat. Byli bychom to eventuálně mohli akceptovat, kdyby v této oblasti eh, se počítalo s minimální harmonizací, což znamená, kdyby členské státy i nadále eh, měly práva eh, v, na tomto poli, ale to je právě to, s čím se v textu nepočítá, tak jak tady byl předložen. A proto pro nás naprosto nepřijatelné. Já jsem slyšela s potěšením, že zpravodaj předložil nabídku, že do plenárního zasedání ještě o tom můžeme diskutovat. A případně bychom to mohli vylepšit, to jsem velmi k to, vůči tomu otevřená. A pokud se nám podaří vypracovat dobrá ustanovení v této oblasti, vyjednat je a pak je předložit na plénu, tak eh, se proti tomu samozřejmě nebudu eh, bránit. Nebudu se tomu bránit, protože mně jde o to, abychom měli dobrá práva spotřebitelská, jde mi o to, abychom eh, s touto směrnicí o spotřebitelských právech vytvořili přidanou hodnotu pro naše spotřebitele a abychom vycházeli z té filozofie, že pokud mluvíme o spotřebitelských právech, pak Eh, se jedná opravdu o jejich práva a ne v první řadě o jednotný trh, eh, kdy stále více mám v diskuzích dojem, tento dojem. Eh, tedy dveře jsou otevřeny pro další rozhovory, pro další vylepšení na plénu a jsem zvědavá, jestli to bude možné. A mm, uvidíme, co budeme moci tady udělat. Nejenom v těchto dvou oblastech, které jsem jmenovala, ale také v jiných, v kterých jsme neakceptovali kompromisy, protože víte, že to nebyly jenom dva kompromisní pozměňovací návrhy, ale pět, u kterých jsme do toho nemohli jít, protože mm, mm, jsem to, už jsem to vysvětlila, ale mm, nechtěla jsem si, nechci brát tady monopol tady na mluvení. Much, uh, Děkuji, pan Rochefort. Merci. Euh, figurez-vous que Děkuji. Představte si, že dnes dopoledne jsem si znovu přečetl původní text návrhu komise. Ten je z října 2008, tak si představte, jakou cestu jsme ušli. Ten návrh to byl původně špatný text, který nahlížel na otázky spotřebitelů s určitou ležerností a to bylo v protikladu se složitostí toho tématu v naší společnosti. Je to téma zásadní pro hospodářství, ale také pro každodenní život 500 milionů obyvatel naší Evropské unie. Ať už je jakýkoliv způsob eh, jejich života, kvalita života, věk a tak dále. Spotřeba je každodenní záležitost. Ta směrnice není dokonalá ani po, tady návrh směrnice není dokonalý ani po hlasování, které jsme měli na výboru dnes odpoledne, protože jsou tu určité problémy, které zůstávají. Já bych panu Švábovi e, poděkoval a celému jeho týmu za úžasnou práci, kterou odvedli i za pomoc ostatního výboru a možná ke stínovým zpravodajům, jako jsme my. My jsme hodně pracovali na zlepšení té normy a kromě těch odborných věcí, jenom vás vyzývám, podívejte se na ten původní text a na to, jak vypadal dnes před výborem. A já tvrdím, že e, ta norma skutečně hájí spotřebitele a zlepšuje spokojenost spotřebitelů. Otázka spotřebitelů to jsou vlastně dvě věci. Jednak je tu právo, které je chrání a jednak mají možnost nakupovat za co nejlepší cenu s co největším výběrem. Z tohoto hlediska, a více z nás to už říkalo, že to, co je novým jevem, jevem, který se skutečně šíří neobvyklou rychlostí, je možnost nakupovat online spotřební zboží. A pak už nejsou žádné hranice. Je to něco, co nám dělá radost, nám Evropanům, že můžeme takto otevřít trhy. A také nás to terorizuje, protože je tu celá řada zakázaných produktů, padělků, jsou nákupy, které přicházejí buchví odkud. A samozřejmě jsou směrnice, eh, je směrnice o, o, o si nákupu online na dálku, ale bylo zajímavé znovu otevřít toto pole. Když se podívám na svou zemi, Francii, vlastně to v roce 2010 o 20% víc obratů. Je to asi 15 až 20 spotřebitelů navíc, kteří kupují online dnes běžně. Pro tyto spotřebitele je důležité poskytnout jim nové výhody. A tato směrnice se snaží eh, vlastně zlepšit eh, konkurenci, eh, zlepšit to, že podniky prodávají do některých zemí dráže než do jiných, právě protože trh není sjednocený. A my chceme vlastně nabídnout větší škálu výrobků s více konkurenceschopnými cenami. Je možné tady nakupovat po celé Evropě po internetu, to znamená větší výběr a nižší ceny. A je to velká příležitost pro malé a střední podniku, podniky. Eh, malé a střední podniky, které mají často velmi úzkou výrobu a při spotřebě, která je dnes čím dál tím víc specializovaná. Jsou tu různé hobby spotřebitelů, zájmové skupiny a mít takto možnost e, otevřít se spotřebitelům více než do posud, kdy pracovali v jedné zemi, maximálně v sousedních zemích, tak pro tyto podniky je to úžasná příležitost. To je také pravda a říkám to jako Evropan, aby to fungovalo, je potřeba maximální harmonizace, jinak to nebude fungovat. Jestli to bude jako dnes, kdy každý podnik musí být seznámen s právy spotřebitelů 27 členských států, než nabídne produkty po internetu, tak to nebude fungovat. Čili já to říkám velmi přátelsky socialistům, Evelyn Gebartové, eh, liberálům, kteří trošku váhají nad touto filozofií. Je potřeba trošku harmonizovat, ne možná všude, ale oproti směrnici, která chtěla úplnou harmonizaci, tak ten text, který jsme odhlasovali odpoledne, je to, ta, ta míří hlavně právě na prodeje na dálku v té harmonizaci, bez fyzické přítomnosti jak spotřebitele, tak prodejce. A také na prodeje, takzvaně tedy podomní, které se anglicky nazývají of Pericles. A víte velmi dobře, že budování Evropy to představuje čas od času také schopnost eh, vlastně se domluvit na velmi přesných věcech. Pokud eh, neučiníme pár kroků vpřed, tak eh, nepůjdeme vůbec dopředu, pokud se dohodneme na nějakých drobnostech. Ale to je to, co je problém v Evropě spotřebitel může mít pocit, že někdy ty kroky ku předu jdou s příliš eh, velkou byrokracií nebo zase negují něco jiného. Byly tady uvedeny příklady a já si myslím, že by bylo čestnější říct, že tato směrnice nevylepšuje práva spotřebitelů, že couvá u těch práv spotřebitelů, ano. Tato směrnice nemůže všechno udělat a nemůže všechno vylepšit ale myslím si, že opravdu vede k ústupku nebo k mm, určitému couvnutí úprav spotřebitelů. Ale zase hodně přináší. Přináší všem zemím, které nedávno vstoupily do EU a měly e, taková práva spotřebitelů, která ještě třeba nebyla na úrovni těch starých států. A v určitém státu byla ustanovení, ustanovení, která umožňovala eh, specifickou ochranu spotřebitele a díky panu Švábovi to dnes v té směrnici zůstává. A možná, že Malcolm Harbour mi bude protiřečit, ale myslím se, že u těch eh, velmi eh, mikro, mikrokreditů, o kterých jste tady hovořilo, nevidím, v čem by tato směrnice spochybňovala ochranu anglických spotřebitelů, kteří mají naopak větší výhodu, než přináší vlastně směrnice o spotřebním úvěru. Já si myslím, že jsme v určité fázi, tak provizorní etapě, že je tu co zlepšovat, my to budeme nadále zlepšovat a budeme stále myslet na to, že musíme hlavně hájit vysoký stupeň ochrany spotřebitele a vnitřního trhu. Děkuji. And, uh, now, um, Emily for the Greens. Tak teď má slovo zástupce zelených. Děkuji, budu hovořit dánsky. Godt. Øhm, jamen, øh, som I kunne se af afstemningen i dag, så... Dobrá. Tak, viděli jste po dnešním hlasování, že my jsme nepodpořili tu normu, ten text, a to ze tří hlavních důvodů. Jednak podle nás ta harmonizace zachází příliš daleko, my se obáváme takové harmonizace, myslíme si, že to může spíše zhoršit podmínky pro spotřebitele, ostatně linke Bartová o tom hovořila. Druhá věc, Není tu dostatečný pokrok pro spotřebitele v Evropě, když se podíváme na směrnici o právech spotřebitele. Já jsem měla dost vysoká očekávání, co se týče této směrnice a byla jsem zklamaná. No a třetí věc, ten politický proces nepostupuje dost rychle. Je to takový krok kupředu a krok zpátky což nám činí problémy. Abych eh, zareagovala na to, co říkal pan Rošford a pan eh, Schwab, tady bych řekla, že je tu významný potenciál. Ano, je potřeba dostatečná harmonizace, abychom dosáhli všech cílů, ale úplná harmonizace to by znamenalo, že bychom museli opravdu dobře, dobře jaksi zpracovat obsah té normy. Pak ten text musí být dokonalý, což zatím není ten případ, proto dnešní ne. Je pravda, že jsme šli daleko, některé priority mohly být zařazeny. To, co jsme dnes měli, v podstatě je pozitivní definice spotřebitelů, mohly být ale vylepšeny. Nároky, co se třeba informací týče, u smluv s podniky. Mohli jsme opět eh, se vylepšit definice Prahu. Ano, samozřejmě, že jsme jednali v angličtině, proto také možná někdy použiju anglický termín, za to se předem omlouvám. A důkazní břemeno jede na straně tedy obchodníka a ne spotřebitele, což je velmi dobré zlepšení, kterého jsme dosahli. Ale bohužel jsme nezašli tak daleko, jak my jsme si představovali. A co se té harmonizace týče, nám text činil potíže, proto jsme nehlasovali pro. Myslím ale, že tu je možnost, že tu je potenciál pro vylepšení Eh, situace spotřebitelů. Spotřebitel například, eh, pokud eh, něco koupí, tak a pokud to vrátí, tak má šan, mít, šanci tedy dostat jiný kus zboží, nové nebo, nebo peníze. Já jsem měla takový problém s iPhonem a oni mi navrhli, že ten iPhone opraví, když mi nejde a já jsem říkala, no a čím budu telefonovat mezi čase? Čili tady bych řekla, že opravdu pro spotřebitele je ještě co zlepšovat. A já doufám, že se nám podaří pokročit, abychom dospěli ke koncenzu, to by bylo báječné. Ale proto je potřeba ještě nějaké konkrétní vylepšení textu. Čili máme poměrně konkrétní nároky, požadavky, které budeme formulovat. A ještě poslední věc, jestli dovolíte. Jde o něco trošku širšího, jde o postup nebo procesy, které sledujeme v EU. My jsme cítili určitý tlak, abychom dospěli k dohodě v prvním čtení. Některé skupiny, některé vlády trochu tlačily a myslím si, že je důležité, abychom se nad tím jako parlament zamysleli, protože jsme demokratická instituce, a je přece potřeba, abychom to zrevidovali, protože je tu určitá tendence k eh, schvalování v rámci prvního čtení a to, myslím, není úplně správné. Tady mám trošku strach, že by to oslabilo ten demokratický proces, že bychom se v podstatě stali jakýmsi bratříčkem rady a to asi nechceme. Děkuji všem. Ještě do záznamu bych chtěl za sebe říct, tedy jako zástupce politické skupiny EKR, nebyl jsem novým zpravodajem, ale připravoval jsem naše politické stanovisko a chtěl bych zopakovat to, co říkali kolegové. Všechny politické skupiny odmítly původní strategii komise, to znamená plnou harmonizaci. To byl hlavní problém tohoto textu, protože Původně tady byl jeden záměr, my jsme to trošku přezměnili, změnili, co se týče svého cíle a účelu, což byl možná problém. Měli bychom především maximálně zvýšit přednou hodnotu pro spotřebitele. Zároveň bychom měli také zajistit, abychom vytvořili potřebné zjednodušení, například požadavky na informace. Máme řadu návrhů. Tyto informace musí být jasné pro spotřebitele. Já myslím, že se tímto směrem ubíráme, především přes internet. Jsme se zaměřili na dálkový prodej, tady je zapotřebí velkých zlepšení. Chtěli bychom je zajistit co možná nejrychleji. Ale z našeho hlediska je důležité, že máme konsolidovaný text, na kterém můžeme dále pracovat. Pan zpravodaj přijímá, že musíme dále pracovat na tom textu, protože ten původní text byl nesmírně složitý. musíme se podívat na oblasti, kde jsou určité nekonzistentnosti, které můžeme zlepšit. Někde se můžeme shodnout, že dojde k určitému pokroku a můžeme zajistit maximální podporu na plenární zasedání. Další kritika, která dost jasně zazněla ze strany parlamentu vůči komisi, toto není budoucí směrnice. Hovoříme také o digitálních produktech. Jsou to nové věci, které musí být nejdříve oskoušeny, prověřeny, ale je důležité, abychom zajistili rovnováhu. Jak říkala paní Turinen, možná teď budu hovořit spíše jako předseda tohoto výboru, jak budeme dále postupovat. Je to text, který spadá do spolurozhodování. A tady splňujeme svoji legislativní úlohu. Hlasovali jsme o tomto návrhu v tomto výboru. Tato zpráva bude muset být přijata celým Evropským parlamentem. To znamená, že na ní ještě budeme pracovat před celkovým hlasováním a pak vstoupíme do diskuse s radou jménem všech členských států, abychom zjistili, jak se dobrat kompromisu. Tento text je velice složitý. Očekávám tedy, že budeme mít dvojí čtení. Myslím si, že těžko si představit jiný scénář. Potom druhý, druhé čtení nám umožňuje, abychom se zaměřili na více podrobností. A tyto diskuse jsou ještě otevřené. Jako předseda výboru musím pracovat také s dalšími politickými skupinami, abychom odvedli maximálně kvalitní práce, abychom dospěli ke shodě. Pokud by vznikly velké nesrovnalosti mezi naším stanoviskem a stanoviskem jednotlivých členských států, tak by mohlo dojít eh, doslova k zamrznutí dalšího vyjednávání, což by nebylo dobré pro spotřebitele. Doufám, že se do takové situace nedostaneme. Předtím, než eh, skončím svůj příspěvek, potom bude čas na dotazy. Chtěl bych vám říct, že máte skutečně k dispozici nepřeberné množství informací, protože zítra se koná zvláštní seminář o jednotlivých podrobnostech, o celém kontextu tohoto návrhu zprávy. Je to takový seminář pro novináře, bude se to konat eh, v místnosti 7C50, eh, což je místnost nad hemicyklem mezi čtvrt na dvě a čtvrt na tři. Eh, jsou tam přizváni jednak eh, naši zpravodové, stínoví zpravodajové a odborníci, takže tam budete mít k dispozici veškeré informace. Nevím, zda máme prostor pro otázky. Je tady nějaký novinář, který by chtěl položit dotaz? Ano, pouze dotazy ze strany novinářů. Ano, zmínil jste digitální výrobky. Chcete udělat nějaké změny, co se týče downloadu, čili stahování služeb Jennifer Bakers IDG. I mean, oh, ich darf ja Deutsch sprechen. Tady můžu mluvit německy. Komise se zrovna chystá situaci vyhodnotit jak tady máme ručení za práva, ale také možnost odvolání nebo také oblast digitálních produktů, co pro to všechno můžeme udělat. Jako výbor a spravodajové a stínoví spravodajové jsme společně k tomu zadali vypracování studie. Pan profesor Schmidt Kesten eh, to udělal. Organizace pro ochranu spotřebitelů také k tomu dali k dispozici studii. A rozhodující otázkou je, jak na jedné straně můžeme práva spotřebitelů plně aplikovat, a na straně druhé, ale jak mm, duš, práva duševní vlastnictví těch, těch výrobců zajistit, jak je zaručit. Tato střední cesta, mm, to není lehké najít, protože ve směrnici máme ty digitální produkty, které Ehm, jsou k dispozici pro trvalé užívání ehm, spotřebitelů eh, jako produkty ve smyslu definice směrnice. A pak ale, když jsou produkty ehm, použity, tak je z toho vyloučeno právo odvolat z trhu. A jestli to je to nejlepší eh, řešení, to uvidíme, to musíme ještě vyhodnotit. Ale chtěli jsme vyhovět přání spotřebitelských organizací, mm, Eh, myslím, že se to dá říct pouze anglicky, aby tato směrnice byla future-proof koncipována. Chtěli jsme tedy jim víc stříc, i když eh, tady máme, musíme vytvořit rovnováhu mezi právě duš, duševní vlastnictví a právem na eh, ochranu spotřebitelů. Já myslím, že je těžké tu rovnováhu nebo správnou linii najít. Směla bych ještě taky něco dodat? Je to opravdu tak, že digitální produkty do toho byly také začleněny a to byla velmi důležitá otázka, o které jsme diskutovali, kdy jsme eh, všichni eh, by si byli zajedno. Ovšem je tu jeden problém, který ještě musíme vyřešit této oblasti. Digitální produkty jsme definovali jako zboží v našich definicích, ale mm, v článku 11 tady je to omezeno na služby. Mm, konstelace je taková. Co se stane, když například nějaký obchodník mi dá DVDčko jako reklamní dárek, já to použiju a tím, aniž bych to věděla, byla poskytnuta mm, služba. Co se stane, jaká práva mám? jsem, spadla jsem do nějaké léčky nebo ne. To jsou všechno takové otázky, které ještě nejsou vyjasněny a o které se musíme postarat a ráda bych eh, o tom mluvila s panem Švábem a s plénem, eh, tak abychom i tady docílili vylepšení textu. Ještě možná jednu věc chci dodat o tom, co říkal můj milý kolega eh, Roš. Myslím, že jedna z chyb, která byla učiněna, je to, že to, na čem jsme se dnes dohodli, se bude srovnávat s původním návrhem Evropské komise, který je opravdu velmi špatný. Co jsem ale já vždycky dělala, já jsem to vždy porovnávala s tím, co eh, s tím dnešním stávajícím právem a ne s návrhem Evropské komise, který byl podstatně horší než to, co máme dnes jako stávající právo v členských státech. A to je pro mě taková referenční veličina, abych mohla posoudit, jestli mm, tady mm, máme přidanou hodnotu v případě směrnice o e, právech spotřebitelů, anebo ne. A proto má odpověď byla taková, že ano, je to podstatně lepší než to, co navrhla Evropská komise. To je nepochybné. To pan Šváb, myslím, a my všichni jsme velice dobře tady pracovali, ale není tomu tak, když to srovnáme se stávajícím skutečným právem členských států. V některých oblastech je to skutečně zhoršení a to není možné. Já bare, bare ganske kort til det med digitale produkter. Altså... Tak, jestli dovolíte, také řeknu dvě, tři slova pro tyto digitální produkty. To není žádné tajemství. Není totiž jednoduché zpracovat vlastně digitální výrobky do směrnice, která obecně hovoří o konkrétních produktech, o konkrétním zboží, hmatatelném. A z definice je tudíž těžké regulovat e, stejný, podobným způsobem tak rozdílné produkty. Proto se snažíme dosáhnout vlastně si minimálního stupně ochrany spotřebitele. Když třeba například tedy pracuje s internetem, nahraje si nějaký produkt, stáhne si ho. Čili pak by měl mít možnost se k někomu, na někoho obrátit a říct, mám problém se stahováním. Dnes to tak úplně není možné a proto se chceme pokusit vyřešit tuto otázku, protože jakmile stisknete nahrát, eh, stáhnout, no tak jste v podstatě ten produkt koupili, už není cesty zpět. Není možnost v podstatě se často ani do někoho dovolat, takže proto chceme najít jiný způsob řešení a myslím, že se nám to v blízkých letech podaří. Děkuji. Další otázky? Chtěl bych poděkovat za účast. Chtěl bych si také všem, kteří nás sledují, že zítra máme seminář. Určitě naši kolegové budou velice rádi, pokud budete klást další dotazy. Chtěl bych poděkovat také tlumočníkům za pomoc a přeji všem příjemný večer.